směli vysvětlovat hlasování k těmto položkám. Děkuji. Podle jednacího řádu, říká paní předsedkyně, se hlasování u naléhavých záležitostí nevysvětluje. Olen saanut ALDE-ryhmältä pyynnön nimittää... Od frakce ALDE jsem obdržela žádost jmenovat Mariu Terezu Jiménez Barbat jakožto členku výboru Kult a delegace pro země Magrebu a do delegace pro parlamentní schromáždění Středomorské unie. Jsou námitky?